we continue our meeting. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Okay. Uh, point five on the agenda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 také eh, usiluje o eh, ratifikaci Istanbulské umluvy ve všech bodech a také jsme ještě nedávno právě schválili velice silnou zprávu, bylo to minulý Štrasburský týden. Také zdůrazňuje univerzální eh, přístup k, práv, k sexuálním a um, reprodukčním právům, které přispívají také k prenatální péči a chtějí také zlepšit, snižovat umrtnost eh, kojenců a dětí a je také důležité, aby ženy měly přístup k, plánu, k rodinnému plánování, k zdraví matek a také k bezpečnému provádění umělého přerušení těhotenství. Kolega se také věnoval dalším věcem a chtěl by to dát eh, i dále do eh, toho textu, například otázka mm, přistěhovalkyň, migr, žen, eh, které migrují. Také jsme se tomu věnovali minule, ale co se týče lidských práv, tak opět bychom to zde měli zmínit. Také například situace osob LGBTI a kolega se velice těší na další debatu těchto několik věcí. Myslím si, že tady je také možné ještě to eh, rozšířit o několik těchto věcí. Uh, thank you, Miss Rentke. And uh, now... Děkujeme, paní Rentke. A nyní stínový zpravodajové. Za SAD to je paní Biliana Borzán. Paní Borzán se omlouvá, má jiné povinnosti v Chorvatsku. Proto by ráda poděkovala zpravodaji za skvělé stanovisko, vyvážené stanovisko. Chápe, že rozsah tohoto textu byl omezen, ale je to výborný odrazový můstek. Paní Borzan předloží pozměňovací návrhy. Doufá, že je podpoříme. Bude se věnovat i násilí v této oblasti, včetně nucených sňatků, znásilňování Eh, obchodování se ženami, mrzačení sexuálních orgánů a tak dále. Samozřejmě, že toto je nesmírně citlivá oblast, je zde obrovské riziko obchodování se ženami, některé evropské země, které jsou méně přívětivé k asilantům, bohužel rovněž tam hrají svou roli, chtěla by podpořit lidská práva, demokratické reformy v postkonfliktních eh, zónách a zároveň Briana věří v to, že ekonomické posílení lidí je cestou ven z tohoto začarovaného kruhu a posíl, cesta, jak posílit jejich základní práva. Ženy jsou více ohroženy chudobou, často negramotností, proto bychom měli podporovat ženy v tvorbě odborových eh, organizací a neměly by být diskriminovány při financování podnikatelské činnosti. Přístup ke zdravotní péči je zásadní. Ženy musí mít řádnou péči v tomto eh, pohledu, především pokud je o péče matky a dítěte. Dále jsou to reproduktivní práva, sexuální práva, přístup ke všem službám, které se týkají plánování rodin, bezpečných potratů a ostatních oblastí v této záležitosti, například antikoncepce. Dále je to svoboda projevu pro ženy a jiné genderové kategorie. Dále víme, že sňatky s nezletilými jsou eh, v některých zemích povolené, v jiných například zase homosexualita je kriminálním činem. Pra, proto kulturní a náboženské rozdíly by neměly být odůvodněním Eh, násilí proti ženám a dívkám nebo nerovného postavení. Podpora genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve všech našich aktivitách EU by měla být zajištěna podle stínové zpravodajky. Ještě někdo k tomuto tématu? Eleonora Forenza se přihlásila za GUE, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych eh, poděkovala. Já zastupuji GUE NGL, ráda bych poděkovala zpravodaji za toto stanovisko. Myslím si, že spousta kvalitních bodů právě v tomto textu již byla zahrnuta. Já jsem novou zpravodajkou za naši skupinu. Já si myslím, že my posílíme zprávu tím, že předložíme toto stanovisko. To je jasné, to už bylo zmíněno. Istanbulská úmluva nám umožní stanovit určité hlavní cíle v tomto hledu ochrana žen a LGBTI skupin znamená i ochranu samozřejmě v širším slova smyslu lidských práv. A my bychom měli posílit práva těchto skupin právě tím, že předložíme několik pozměňovacích návrhů. Problémy, kterým čelí tyto skupiny, znamenají diskriminaci, nerovné odměňování, přístup k bezpečným potratům, rodinné násilí, násilí páchané na ženách a dívkách, vraždy a tak dále. Mnoho z těchto lidí bohužel nemá evropské pasy před, mezi migranty, právě proto bychom měli zajistit jejich práva a bezpečný život. Uh, Stanovisko hovoří i o plánování rodin a přístupu k potratům. Politika Trumpovy vlády, jak víme, má závažný dopad na postavení žen a dívek ve světě. To si myslím, že byste mělo být zdůrazněno. EU, komise a všichni bojovníci za lidská práva by měli jasně říci, že jde o naléhavou situaci a zároveň cíl číslo 5 OSN, který se snaží o dosažení genderové rovnosti do roku 2030, je určitým průřezovým cílem, který pokrývá všechny oblasti. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě někdo, kdo by se k tomuto tématu rád přihlásil? Není-li tomu tak, ráda bych vás informovala, že lhuta pro pozměnci návrhy je 2.10. a hlasování ve výboru FAM 6. listopadu. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní, jestli dovolíte, dámy a pánové, je to další bod, který se týká provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech. Budeme mít možnost prodiskutovat návrh tohoto stanoviska. Já jsem zpravodajkou, takže milí kolegové, milé kolegyně, ráda bych vám několika slovy představila tento text Iniciativa zaměstnanosti pro mladé je jednou z hlavních finančních aktivit EU, která by měla pomoci řešit problematiku nezaměstnanosti mladých, která se dramaticky zvýšila v důsledku finanční krize. Díky této iniciativě budeme implementovat různé programy, jež umožní podporu mladých nezaměstnaných, nebo těch, kteří nejsou registrováni na pracovních úřadech a nejsou ani součástí nebo zúčastní se žádného školení či přeškolovacího programu. Iniciativa byla zahájena v roce 2013. Od tohoto období se snížil počet nezaměstnaných mladých. I počet takzvaných eh, potřebných se v tomto ohledu snížil. Iniciativa zaměstnanosti pro mladé není jedinou iniciativou, která které za to děčíme. Ovšem příspěvek této iniciativy by měl být v tomto ohledu oceněn. Když se podíváme na implementaci této iniciativy, na její realizaci, zjistíme, že členské státy nám mnoho dát neposkytly, především pokud jde o dopad této iniciativy na mladé ženy a muže. My však víme, že tato iniciativa a zároveň příležitosti, které představuje byly využity asi 48% žen a 50% žen. To je pozitivní informace, protože to znamená, že iniciativa pro zaměstnanost mladých přináší pozitivní kvalitní výsledky a zároveň představuje zacílený přístup, jakož i zaměření na individuální pomoc či asistenci. Je zde několik jiných důvodů, které vedou k tomu, proč mladí muži či ženy jsou nezaměstnaní. Mladé ženy častěji než muži zůstávají doma s dětmi, mají různé navíc jiné domácí odpovědnosti, rodinné povinnosti. Často například si chtějí zlepšit vzdělání a to je důvod, proč kvůli této zátěži navíc se netěší kvalitnější profesní kariéře. Nesmíme na to zapomínat. Důležité je si uvědomit to, že této oblasti bychom měli získávat a sbírat preciznější, konkrétnější data a že komise by měla zorganizovat lépe zacílenou analýzu dopadu celé problematiky, tak aby tyto iniciativy mohly být lépe zacíleny. Dále je důležité se podívat na lepší způsoby, jak eh, se přiblížit právě těmto mladým mužům, ženám, které nemohou pracovat či studovat z různých diskriminačních důvodů. Je zásadní podívat se na různé způsoby, jak zlepšit příležitosti žen, jejich přístup na pracovní trh, přístup ke vzdělání. Například tím, že zlepšíme péči o děti nebo o seniory. Tyto služby a tyto prostředky musí být členský stát k dispozici. Zásadní je rovněž zahrnout eh, ženy a dívky do všech sektorů našeho hospodářství, včetně vědy, inženýringu, výzkumu. Měli bychom podpořit ženy a dívky při jejich snaze zapojit se do těchto sektorů. Bez ohledu na pokrok v oblasti nezaměstnanosti mladých je toto číslo v některých členských státech pořád vysoké. Právě proto je zásadní pokračovat v implementaci této iniciativy tím, že budeme poskytovat dostatečné finanční prostředky v rámci víceletého finančního rámce nesmíme mladé lidi ponechat bez možnosti financování, bez jakékoliv motivace. Musíme se snažit je dostat zpět do školních hlavic a zároveň do pracovního procesu. Tak tolik stručně k tomuto stanovisku. Děkuji za pozornost, děkuji za spolupráci. A nyní to bude stínová zpravodajka, kterou je Mariana Petir. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych zdůraznila zásadní význam tohoto tématu. Musíme o něm hovořit a zároveň nalézt přiměřená řešení. Finanční prostředky vynaložené na tyto záruky, na tyto iniciativy bohužel nepřinesly dostatečné výsledky. Pro mladé lidi je obtížné nalézt eh, trvalá pracovní místa, zaměstnavatele, zaměstnanci nejsou poté schopni získat dostatečnou praxi. U nás v Chorvatsku asi 80 tisíc většinou mladých lidí opustilo naši zemi právě v důsledku hledání pracovních příležitostí v jiných členských státech především v západní Evropě. Proto si myslím, že implementace této iniciativy, která bojuje s nezaměstnaností mladých, je zásadní. Jde o problém, který je skutečně velice vysoko na seznamu priorit celé Evropy a proto bychom měli nalézt vhodná řešení podle konkrétních situací pracovního trhu jednotlivých členských států. Samozřejmě, že bychom především měli povzbudit naše mladé lidi, aby byli více zapojeni, zaangažováni do, této, do řešení této problematiky. A proto vítám vaše stanovisko, protože hovoří o těch aspektech dané iniciativy, která zatím, které zatím nebyly implementovány členskými státy. Potřebujeme lepší koordinaci na celoevropské úrovni, a myslím si, že pouze prostřednictvím takové koordinace politik a financování docílíme toho, co jsme si stanovili, a to jsou pracovní příležitosti pro naše mladé občany. Zároveň bychom se měli zaměřit na skupiny s nižším vzděláním. Vědomosti a dovednosti znamenají určité posílení postavení a zároveň určité výhody v životě a my bychom se měli zaměřit i e, na veškeré iniciativy a programy, které by mohly být prezentovány na trhu a pomoci našim mladým lidem, například e, i ve venkovských oblastech, v dálnějších oblastech. To jsou ti, na které často zapomínáme. Pro tyto lidi je obtížné regulovat nějak eh, tyto pracovní povinnosti, především když pracuji na rodinných farmách pro mladé ženy, například právě na venkově je mnohem obtížnější nalézt pracovní zařazení než pro mladé muže. Tomu bychom rovněž měli věnovat pozornost v našem stanovisku za EPP. Toto je právě eh, to téma, na které zaměříme naše pozměňovací návrhy. Děkujeme. A nyní, říká paní předsedající, to bude paní Husmenová za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych ráda vyjádřila svou děčnost za to, co jste řekla, protože ta vaše zpráva je opravdu velmi dobrá vysvětlují, že říkala, e, tato iniciativa byla vytvořena proto, aby pomohla mladým lidem najít zaměstnání. To znamená, že ta myšlenka zatím vším bylo zajistit v podstatě finanční nástroje pro ty regiony, kde nezaměstnanost mladých je extrémně vysoká. I díky tomu se právě se zaměstnanosti mladých stal stala vlastně sdílená priorita. Mělo by to tak i zůstat. Já zcela sdílím váš názor jako zpravodajky, že je zcela zásadní, abychom i nadále v této oblasti pokračovali. Je také zásadní, aby existovala transparentnost ve využívání těchto fondů, protože pouze tímto způsobem budeme schopni zajistit dobré výsledky a také výměnu osvědčených praxí mezi členskými státy. Podle Eurostatu v roce 2018 to budou pouze dva lidé, kteří budou přispívat na důchod všech lidí v důchodu. Proto je velmi důležité, aby byly, bylo zaměstnáno co nejvíce mladých lidí, aby byli součástí pracovního trhu. Já vám v každém případě gratuluji za to všechno, co bylo vytvořeno v rámci této iniciativy. Je to opravdu velmi důležitý program, je proto velmi důležité hovořit také o genderové eh, rovnosti a o dalších souvisejících tématech. Paní Konstantinka Kuneva, prosím. Děkuji, děkuji. I já bych s vámi se ráda podělila o několik dojmů. Já jsem se vrátila ze služební cesty nedávno právě v souvislosti s touto zprávou o e, této iniciativě. Byli jsme ve Slovensku a v Chorvatsku a my jsme se vlastně díky této misi, díky této cestě dozvěděli opravdu extrémně hodně věcí. Zjistili jsme, jaký tedy ten stav e, v této souvislosti panuje v těchto dvou zemích, takže bych se s vámi ráda podělila o následující. Investice do mladých lidí v každém případě mají budoucnost, ale ještě předtím, než všechny ty tyto investice budou tedy provedeny, je třeba si položit tu otázku, jakým způsobem chceme naložit, jak chceme vyřešit nezaměstnanost mladých lidí, tak krize trvá už skoro 10 let a nezaměstnanost mladých lidí je stále skandálně vysoká. E, to znamená, že my musíme udělat všechno pro to, aby důvěra v těchto mladých lidí v instituce byla posílena, e, protože to se samozřejmě týká celkového stavu Evropy a vidíme, že my potřebujeme zajistit prostě větší hospodářský růst. Nicméně, velmi často se nehovoří o tom nejdůležitějším. Totiž, co se musí stát, co se vlastně musí stát, protože my samozřejmě nechceme instrumentalizovat lidi ve jménu globální eh, hospodářské konkurenceschopnosti. To znamená, že ano, musíme hovořit o nezaměstnanosti mladých, ale uvědomme si, že my v tuto chvíli tady chceme zajišťovat místa, která velmi často se zakládají také na nespravedlivých pracovních smlouvách. To znamená, jakým způsobem tady chcete jak si slučovat iniciativy pro snížení nezaměstnanosti mladých, aniž by se tady, aniž bychom se zaměřili také na pracovně právní podmínky v jednotlivých členských eh, státech. A my se samozřejmě musíme podívat i na to, musíme se podívat také na zaměstnanost mladých žen a dívek a jaká bude jejich podpora v mateřství a jakým způsobem zajistíme přístup k pracovnímu trhu pro handicapované ve chvíli, kdy existuje tolik bariér. Milé kolegyni, milé, milí kolegové, já chci říci, že my tu v tuto chvíli jsme konfrontováni s politikou, která ještě stále není přizpůsobena Eh, současnosti a budoucnosti a my tady musíme vytvořit řádnou politiku pro naší společnou budoucnost. To znamená, že to, co se odehrává v tuto chvíli, tyto politiky úspor, to je něco, s čím musíme skoncovat, protože to, co se v tuto chvíli provádí, pouze prohlubuje nezaměstnanost a chudobu. Nedávno jsem byla ve výboru pro zaměstnanost a tam jsme hovořili o extrémně eh, zajímavé věci. Hovořili jsme tam tehdy se tajemnicí ministerstva práce, která navrhovala, aby, nebo říkala, že by možná ve chvíli, kdy je vypočítáván deficit, do toho nebyly započítávány eh, peníze které v podstatě souvisí s nezaměstnaností v jednotlivých eh, státech, což je jeden z návrhů, který si myslím, že si zaslouží podporu nás všech, pouze, protože pouze tímto způsobem budeme schopni potlačit nezaměstnanost mladých lidí a pouze takovýmto způsobem budeme schopni posilovat stabilní pracovní místa. Přístup eh, paní Blankeviču je samozřejmě dobrým odrazovým můstkem a myslím si, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů se z toho textu stane velmi vyrovnaný text. A jistě samozřejmě víte, že i já mám eh, určitou představu o těch pozměňovacích návrzích, které já sama přednesu. Paní Henke, prosím. Děkuji, Paní předsedkyně, já nebudu opakovat to, co již bylo řečeno ze strany mých předřečníků, co se týče mě, tak já si myslím, že je to něco, co se ubírá tím správným směrem a máte pravdu. Ano, tato implementace této iniciativy už ukazuje některé velmi pozitivní dopady, ale myslím si, že potřebujeme ještě daleko více aktivita iniciativy pro to, aby se snížila nezaměstnanost mladých. To znamená, že i když trošičku klesá, tak musíme tady zabrat a musíme hovořit zcela jasně, protože jinak mladí lidé, kteří v tuto chvíli pracují ve velmi špatných pracovních podmínkách nebo stále ještě nemají práci, tak budou mít pocit, že se o ně nezajímáme. Co se týče genderového aspektu, tak jsou tady dva body, které bychom chtěli stále ještě posílit v té, v to zprávě. Máte pravdu, když hovoříte o tom daleko individuálnějším přístupu, to znamená, že potřebujeme zajistit dlouhodobější pracovní zaměstnanost lidí. Ta dlouhodobost je opravdu extrémně důležitá. A také, když hovoříme o tom individuálním přístupu, tak potřebujete mít zacílené programy na ženy. A hovořili o tom už moji kolegové, protože ženy velmi často přebírají daleko více zodpovědnosti v oblastech péče, eh, také podstatě jsou eh, konfrontovány s neuvěřitelnou zátěží práce, to znamená, je to třeba všechno zohledňovat ve chvíli, kdy budeme vytvářet tyto nové programy. To znamená, musíme pomáhat mladým ženám, které se snaží opravdu hledat nové místo na pracovním trhu. A dále, eh, také co se týče eh, těch genderových stereotypů, abyste to zmínila ve svém projevu, paní předsedkyně, velmi důležité, aby v rámci vzdělávacího procesu také došlo k určitým změnám. To znamená, je třeba tady zajistit, že tady nebude existovat taková ta předpojatost, že všechny, že, že, li, že muži budou pracovat eh, v oblasti inženýrství a automobilovém průmyslu a ženy zase eh, v jiných sektorech. Takže to je předpojatost, které se musíme rozhodně zbavit. To je v každém případě správně, správné, je to něco, co mohu rozhodně podpořit. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Jakem. A ještě někdo jiný se hlásí o slovo? I chce k tomu ještě někdo něco říci? Pokud tomu tak není, tak vám chci ještě říci, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 2. říjen 2017, 17 hodin odpoledne. A 6. listopadu budeme hlasovat v rámci našeho zasedání. Já jsem autorkou zprávy a jako taková vám ještě jednou srdečně děkuji. Děkuji také všem stínovým zpravodajům za jejich komentáře, za jejich pozměňovací návrhy které jistě obdržíme. Určitě budeme muset na jakým způsobem to dá dohromady tak, abychom pomohli všem mladým lidem, všem mladým ženám tak, aby měli dlouhodobá opravdu dobrá pracovní místa. Dostávám se k dalšímu bodu pořadu jednání a jde o výměnu názorů v rámci bodu 7. Tak, teďka potřebujeme kratilinkou, kratilinkou protážku. Je, je, je, je, jenom minutu. colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení mluvčí, vážení účastníci, je pro mě velkou radostí, že jsme se zde sešli na této výměně názorů ohledně antikoncepce a plánovaném rodičovství. Budeme hovořit o eh, v rodičovském plánování a antikoncepci, protože to je důležité pro ženy, pro jejich dobré životní podmínky a také pro jejich samostatnost. Umožňuje to také jim lépe plánovat svou budoucnost. Rovněž je to i dobré i pro udržitelný rozvoj. Při příležitosti 26. září eh, se slaví Světový den antikoncepce a při této příležitosti se také výbor FAM rozhodl uspořádat tuto výměnu názorů která bude dobrou příležitostí více se zamyslet nad tímto důležitým tématem. A teď bych již ráda dala slovo panu Janu Paklerovi, který vede odbor v generálním ředitelství DEVKO v Evropské komisi. Děkuji za slovo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za to, že jste nás také přizvali na tuto výměnu názoru. Když hovoříme o plánovaném rodičovství, tak to je vždycky velice dobrá příležitost, protože plánové, plánované rodičovství je velice dobré opatření, které přináší prospěch eh, mnoha oblastem, které jsou nám blízké. Takže jednak snižuje různá rizika spojená s těhotenstvím, také snižuje uh, Ehm, nutnost interrupcí, snižuje kojeneckou úmrtnost a také snižuje i přenos sexuálně přenosných nemocí, včetně HIV, jak u matky, tak u dítěte. Navíc snižuje i eh, těhotenství mladistvých, mladých dívek. To znamená, že dívky studují delší dobu, více žen může mm, pracovat, může chodit do práce a růst populace je zpomalen. V neposlední řadě to také umožňuje ženám, aby požívali svých lidských práv, aby se tedy mohli samostatně a svobodně rozhodovat o všech věcech, které souvisí s jejich sexuálními a reprodukčními právy. To znamená, je to takové opatření, které je vysoce účinné, Ehm, máme rovněž eh, poznatky mm, založené na vědeckém výzkumu, má to i ekonomické dopady, takže ať už se podíváte ekonomicky nebo z pohledu lidských práv nebo z pohledu genderového, tak si říkáte, proč je tak skvělé opatření, eh, nebo proč, ta, proč toto skvělé opatření není dostupné všem ženám, zejména v Africe. Tam je to pouze asi 22 až 30 žen, které mají přístup metodám plánovaného rodičovství. Je jasné, že je to pro nás výzva, zejména se to týká zemí, které zatím nejsou příliš ochotné umožnit svým občanům používat tyto prostředky. Takže je důležité, aby, zem, aby ženy v nízkých, eh, v chudších zemích měly také přístup k antikoncepci a k těmto opatřením. Spolupracujeme s příslušnými zeměmi, aby ženy měly přístup ke zdravotní péči a aby žádná žena nebyla opomenuta. Máme zde rovněž stejné, používáme stejné hodnoty nebo uplatňujeme stejné hodnoty jako v evropských zemích, stejné hodnoty uplatňujeme v našich politikách vnějších akce, to znamená, chceme se zaměřit na zranitelné ženy a zranitelné dívky, chceme, aby měli přístup ke všem příslušným službám, chceme také posílit sexuální a reprodukční práva žen díky mm, tedy těmto opatřením. Evropská unie se také snaží zlepšovat tato práva žen a dívek, včetně sexuálních a reprodukčních práv. Je to rovněž i v novém Evropském koncesu pro rozvoj, který byl schválen v červnu Evropskou radou, komisí i parlamentem, tak zde máme také Evropský akční plán na, do období 2020, který Rada schválila v září 2015. Navíc je zde rovněž snaha chránit všechna práva, včetně sexuálních a reprodukčních práv, což je vlastně i v jádru všech politik Evropské unie, které souvisí s politikou rozvoje. Evropa vydává 2,6 eh, eh, miliard eur v rámci stávajících programy, programů. Máme zde sedm klíčových zemí a pak jsou zde různé globální iniciativy, například Globální fond pro boj s HIV, ehm, tuberkulózou, pak také ehm, Světová zdravotnická organizace a UNFPA. 320 až 340 eh, bilionů eur je vynakládáno každý rok na takové politiky, které mají eh, posilovat eh, zdraví žen a matek. Asi 45 miliard je vynakládáno speciálně na rodičovské plánování. Takže vidíme, že i také třeba nová vláda USA zde má mm, vlastně nová opatření, v, která chce omezit některá opatření, která souvisí s touto, eh, s touto oblastí. Komisař Mimica řekl při různých příležitostech, že eh, má vyjadřuje znepokojení ohledně těchto nových politických koncepcí a říká, že je důležité, aby měly i zranitelné ženy a dívky přístup k všem, ke všem těmto možnostem, včetně plánovaného rodičovství. Uh, Máme pocit, že ten pokrok, k němuž došlo v minulých, minulém období, bude eh, jaksi mm, zase upozaděn. Jsou zde návrhy. Mm, příslušný podvýbor eh, kongresu stanovil eh, omezení politik a stanovil také na 2018 strop 46 miliard a je to o 25 méně, než eh, by bylo eh, dostatečné pro příslušné nevládní organ, organizace. A než byla ta částka v roce 2017, naši hosté nám také asi vysvětlí, jaké, co to pro ně bude znamenat, jaké škrty budou muset učinit. Nicméně USA zůstanou i nadále velice důležitý eh, partner Evropské unie v politice vnějších činností. Nicméně komisař Mimica řekl, že nechce uh, aby naše politické koncepce byly vedeny nebo řízeny tím, co ostatní eh, chtějí nebo nechtějí. Také eh, se konala například konference a je, je vidět, že tyto věci zůstávají stále hlavní prioritou. My i nadále budeme hlavní, eh, hlavním aktérem v tom, že chceme zaručit, aby ženy měly na celém světě přístup k těmto službám společně s našimi partnery, Budeme po celém světě hovořit o těchto věcech a budeme chtít zlepšit postavení žen, aby mohly lépe chránit svá práva a tím pádem vlastně, aby mohly chránit i zdraví a bezpečnost sebe i svých eh, rodin. Dále se budeme snažit přesvědčovat vlády, aby i místní rozpočty vydávaly na takové skvělá opatření, jako je plánování eh, rodiny a aby to bylo všechno také k dispozici všem občanům. Ehm, je to vlastně i součástí eh, akčního plánu pro rovnost mužů a žen. Komisař eh, Mimica o tom hovořil na konferenci a říkal, že chceme také rozšířit naše činnosti ale z provádění plánu chceme, aby zde byl lepší přístup eh, ke všem mm, prostředkům plánování rodičovství. Mm, také nedávno byl zveřejněn nový materiál k akčnímu plánu Čendru a v New Yorku se konala akce, kde se Evropská unie, pardon, kde OSN také um, zahájilo nové partnerství, které má bojovat se všemi formami násilí proti ženám a dívkám a je tam vlastně speciální e, rozpočet e, půl miliardy eur, což nám umožní také e, navázat nové partnerství s OSN, abychom mm, i nadále posílili náš závazek pomáhat eh, ženám a dívkám v těchto věcech. Evropská unie do, této, eh, do, tohoto, eh, do této iniciativy vložila peníze ve fond, ve, do formy svěřenského fondu a bude to také využito i na posílení sexuálních a, reprodukčních práv, včetně rodičovského plánování. Také se zamýšlíme nad dalšími možnostmi, jak činit více a jak mít speciální opatření. Bude zde také přeskum v polovině období těchto programů Evropská unie je i nadále, mm, nadále usiluje o plnění těchto plánů. Máme zde 100 milionů, které půjde na období 2014 a období 2020. 18 milionů z toho již bylo vyčleněno, 20 milionů bude na UNFPC Chceme zlepšit eh, poptávku po rodičovském plánování a 30 milionů eur bude na návrhy, které se mají týkat eh, prosazování rovnosti mužů a žen a posílení postavení žen. Takže Víme, že e, se nám nepodaří úplně všechny ty mezery vyplnit, ale chceme e, peníze daňových poplatníků e, namířit tam, kde přinesou hodnotu, kde zachrání lidské životy a kde také přinesou další příležitosti a zejména se chceme za, zač, zaměřit na ty nejchudší části světa. Ráda bych poděkovala panu Petlerovi za jeho vystoupení. A nyní to bude Tecké Steneker která vede bruselskou kancelář eh, OSN a Fondu pro populaci. Děkuji za slovo, paní předsedající. Úplně na začátku, jestli dovolíte takové kratičké video, z tak minutku, uvidíme z Beninu takový příklad toho, jak by právě takové rodičovské plánování v praxi v těžkých podmínkách mohlo vypadat. Občas eh, to vyžaduje trochu více kreativity a trochu takový zvláštní přístup. Uvidíme, jak to vypadá.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 this is an example of, um... Takže toto je příklad, jak rodičovské plánování, plánování rodičovství může opravdu probíhat a aby ženy skutečně měly přístup k těmto prostředkům bez ohledu na to, kde žijí. Jestli dovolíte, tak se vrátíme trošku v té mé prezentaci proč? Proč je plánování rodičovství tak důležitým aspektem? Co to znamená? Znamená to, že máte kontrolu nad vaším životem, nad tím, zda budete nebo nebudete využívat antikoncepci. Proč je to důležité a proč je to považováno za základní lidské právo? Protože to zachraňuje životy, antikoncepce zabraňuje nechtěnému těhotenství, snižuje počet potratů, snižuje i počet úmrtí spojených eh, s komplikacemi eh, těhotenství a při porodu. Přístup k antikoncepci může snížit o třetinu úmrtnost matek a u dětí o 20 ve světě, ale především v rozvojových zemích máme asi 450 milionů žen a dívek, které nechtějí otěhotnět, to všem nevyužívají moderních prostředků antikoncepce, protože si je nemohou dovolit, nemají k ním přístup na místních klinikách, nebo proto, že tyto o těchto možnostech ani nevědí, nebo jsou tam různá stigmata či kulturní překážky tam, kde žijí. Plánování Rodičovství umožňuje ženám zlepšit jejich postavení, přístup eh, k antikoncepci umožňuje rovněž i postavení, kdy ženy a páry mohou společně plánovat, kdy a zda budou mít děti, eh, děvčata, mají větší šance pro dokončení vzdělání, jejich autonomie v domácnosti je zlepšená, zároveň i jejich eh, finanční postavení, ekonomická situace a vůbec blahobyt rodiny je tímto zlepšen. Plánování rodičovství, a o tom už jsme se zmínili, je podle mého názoru tím nejlepším prostředkem pro globální rozvoj. Vidíme zde ekonomické výhody investic do tohoto plánování a v podstatě je to levné, když to porovnáme s těmi úsporami, které to generuje. Za každý jeden dolar v této oblasti, investován do této oblasti, může vláda ušetřit 5 dolarů ve zdravotnictví tím, že tento nástroj vlastně představuje nejefektivnější investici. Pokud je o sociální a ekonomické benefity, přístup ke kvalitním službám v sexuálním a e, plánování představuje ročně asi 120 dolarů přínos za každý investovaný dolar do této oblasti. To si myslím, že je opravdu impresivní. Samozřejmě, že antikoncepce kromě toho že chrání základní lidské právo, zároveň, vytvoří se, zároveň zabrání eh, asi 76 tisícům úmrtí žen ročně a za ušetří asi 120 milionů dolarů. Myslím si, že je to jeden z nejefektivnějších nástrojů v této oblasti z návratnosti asi 120 dolarů za každý utracený dolar. Jak můžeme poskytnout univerzální přístup k plánování rodičovství? V roce 2012 proběhl londýnský summit, na kterém, to byl velice důležitý summit, cílem bylo, aby do roku 2020 jsme měli k dispozici, nebo jsme poskytli dalším 120 milionům ženám a dívkám přístup k prostředkům antikoncepce. V letošním roce v červenci proběhlo další setkání v Londýně k tomuto tématu, které mělo udělat takovou inventuru stávající situace ve srovnání s rokem 2012 plánováním do roku 2020. K pokroku došlo. Máme zde 30,2 milionů žen, které se zapojily do této oblasti. Máme více než 300 milionů uživatelů moderních prostředků antikoncepce celosvětové. V Jižní a východní Africe více než 30 dívek a žen využívá moderní metody antikoncepce v západní Africe. Já si uvědomuji, že na tom grafu to není vidět, ale já vám skutečně říkám přesně to, co tam vidíme. V západní Africe tradičně nepoužívají velice antikoncepci překročili v roce 2015 1 milion dalších uživatelů a v současné době doufám, že do roku 2020 těchto uživatelů a to bude 2,2 milionů. V posledních letech došlo k určitému pokroku v této oblasti, ovšem především u adolescentů je nás čeká ještě hodně práce. V roce 2016 to bylo 19,2 milionů žen které jsme chtěli, toto číslo chtěli dosáhnout eh, eh, z toho eh, samitu 2012. K tomu nedošlo, to znamená, že potřebujeme vyhrnout rukávy, potřebujeme programy UNFPA vůči globálním cílům pro rok 2020 jakož i akčního programu OSN a rozvojových eh, cílů milénia. Čili toto jsou země, kde poskytujeme naše služby v subsárské Africe, Latinská Amerika trochu, trochu rovněž na území Asi je to asi 46 eh, zemí s nízkými příjmy, ve kterých jsme aktivní a kde je veliká úmrtnost matek, nízká, nízké využívání antikoncepce a zároveň plánování rodičovství. My jsme největším donorem v této oblasti dárcem antikoncepce na celém světě. Samozřejmě, že My jsme největším fondem OSN, který poskytuje tyto prostředky pro rozvojové země jak se o tom zmínil i zástupce Evropské komise, Evropská unie prostřednictvím DEVKA je rovněž velice důležitým přispěvatelem společně s Velkou Británií, Nizozemím, Španělskem, Lucemburskem a Portugalskem z těchto zemí EU, ale zároveň Kanada do fondu UNFPA přispívá. Tento fond má k dispozici více než jednu miliardu dolarů od svého založení poskytujeme více než 40 um, těchto prostředků antikoncepce celosvětově, což znamená asi 20 milionů žen a dívek ročně. Pokud chceme dosáhnout uh, cílu do roku 2020 a ostatní globální cíle, tak musíme postupovat tímto tempem. V současné době asi jedna třetina žen využívá tyto prostředky v 69 zemí, na které jsme se zaměřili v rámci FP 2020 a využívají naše prostředky. Samozřejmě zajištění univerzálního přístupu k rodičovskému plánování rodičovství je velice důležité, především v rámci eh, cílu 3 a 5 eh, u genderových a zdravotnických oblastí a zároveň i dalších cílů. A poslední slide poskytujeme uh, antikoncepční prostředky pro různé občanské organizace, které pomáhají v této oblasti eh, v rozvojových zemích. Čili toto je k našim prostředkům, které poskytujeme, ale zároveň umožňujeme budování kapacit, aby tyto země eh, se staly, aby přešly nebo dostali se na úroveň eh, různých národních iniciativ, eh, které by mohly poskytovat to prostředí národní 34 zemí již má národní rozpočty pro tuto problematiku, co je důležité do budoucna, protože právě zde budeme finanční prostředky potřebovat. Samozřejmě, že každá prezentace hovoří o nedostatku finančních prostředků, samozřejmě, že nás to bude stát asi 5,5 miliardy více dolarů, než v současné době vynakládáme, čili tam vidíme tu obrovskou propast. Tam mm, se sice hovoří na tomto sládu o 5 miliardách, ale je to 5,5. Máme asi 700 milionů dolarů, které nám chybí pro léta 2017-2020, abychom dosáhli eh, stanových cílů FP 2020. Bez těchto produktů prostě a prostředku nemůže dojít k žádnému pokroku. Potřebujeme dárce velice naléhavě, různé programy země, které by financovaly tyto prostředky, antikoncepční prostředky. Víte, to, že poskytujete tyto prostředky, to samo sobě nestačí. Zároveň musíte vzdělávat, informovat veřejnost, um, ženy, dívky, mladé lidi o různých možnostech, plánování rodičovství, které mají k dispozici mladí lidé, by měli mít přístup ke kvalitním informacím v tomto ohledu, aby byli schopni udělat svá vlastní rozhodnutí a mít svůj život pod kontrolou. Asi 214 milionů žen nemá přístup k tomuto plánování, proto potřebujeme vyhrnout rukávy, chceme-li dosáhnout cíle FP 2020, to znamená, aby dalších 120 milionů žen a dívek mělo přístup k těmto prostředkům. Toto je jeden z prvních kroků na této cestě, protože my chceme dosáhnout samozřejmě univerzálního přístupu k sexuálně a reproduktivním prostředkům do roce 2030, což je zahrnuto v sociálních cílích rozvojových. Eh, cílech celosvětových, tam to, tu jsme ještě vzdáleni. Pro nás prostě to číslo akceptovatelné je nula. Předvečer Mezinárodního dne pro antikoncepci nám to připomíná, že musíme dosáhnout těchto cílů. Nejde pouze o ochranu zdraví a práv žen a dívek, ale zároveň investovat do rozvoje a blahobytu nás všech. A pokud jde o roli poslanců, co by mohli poslanci v tomto ohledu udělat? Politická finanční podpora pro tuto tematiku je důležitá pro posílení postavení žen a dívek. Toto téma často jak si je buď opomíjeno, nebo příliš citlivé, nebo komplikované. Podle nás by tomu tak nemělo být, to je opravdu nevhodný přístup, co to znamená? Znamená, aby jsme skutečně neustále o tomto tématu hovořili, bojovali za prosazování rodičovského plánování. Všude například v listopadu nás čeká summit mezi EU a Afrikou na všech fórách na vysoké úrovni a tak dále. Za mu zřejmě, že je důležité, aby i národní vlády se zavázaly k, k plnění SDG cílu 3 a 5, ale i ostatních cílů, rozvojových cílů. A my vítáme ústní pozměňovací návrh výboru DB, těch 20 milionů, navýšení o 20 milionů eh, pro rozpočet sexuální a reproduktivní zdraví v následujícím roce a doufáme, že to skutečně bude implementováno. Děkujeme, děkujeme za tento nesmírně zajímavý příspěvek, říká paní předsedající. A nyní Irene Andrian, která je, kde zastupuje Mezinárodní federaci pro plánování rodičovství. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji. Děkuji Děkuji za to, že můžeme dnes hovořit o tomto důležitém tématu, o koncepci. Je to poprvé, co jsme zde u vás a je to pro nás čest. Takže možná na začátek pro lidi, kteří neznají naší organizaci IPPF, což je největší nezisková organizace, nevládní organizace, která se zabývá plánováním rodičovství a reprodukčními právy. Je důležité si uvědomit, jaký dopad má naše práce ale je třeba si uvědomit také ne pouze změnu v ekonomické oblasti, ale také v politické oblasti. A proto já bych také ráda poděkovala zástupcům Evropské komise za ty odvážné iniciativy, kterých se chopila. My samozřejmě všichni víme, že ženská práva a reprodukční práva jsou ohrožena. Eh, a mm, hovoříme pouze o Evropě, ho, slyšeli jsme také o situaci mnoha žen v jiných částech světa, ale samozřejmě nic nelze považovat za samozřejmě, protože ta situace je opravdu velmi křehká a proto je třeba eh, říci před všemi politiky a poslanci zde přítomnými, že potřebujeme více politiky. Potřebujeme také komparativní eh, výzkum, který bude schopný měřit také úspěch eh, těch, této politiky, protože samozřejmě univerzální přístup k antikoncepci není realitou ani na území Evropské unie. Chcem, chci pohovořit o naší důležité kampani a její název je I Decide. Obě dvě strany a jde v této kampani o přístupu k antikoncepci. Chtěla bych, aby se se v tuto chvíli zamysleli nad těmi nejzranitelnějšími skupinami eh, v Evropě. Samozřejmě je jich mnoho, možná, že vám hnedka naskočí některé z těch kategorií, ale Samozřejmě velmi diskriminováni jsou eh, handicapovaní, handicapovaní lidé, také mladiství, mladí lidé, také eh, uprchlíci, migranti a další skupiny, které v podstatě nejsou dostatečně chráněny. A proto bych vám v tuto chvíli ráda v tuto chvíli ukázala video od našich španělských kolegů. Mohli byste ho prosím pustit?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 And of course... A samozřejmě situace nelegálních migrantů a uprchlíků je obzvláště složitá. Nicméně tady ty překážky pro mnohé lidi, různé společenské skupiny jsou opravdu velmi rozmanité. Kromě toho tady existují i velké hrozby pro mainstreamovou populaci, pro všechny ženy. A jistě si vzpomenete na to, co se stalo v Polsku, proč na ulici v podstatě vyšlo tolik, tolik lidí. A v souvislosti s antikoncepcí v minulém roce probíhalo, probíhalo velmi mnoho debat ohledně ohledně vlastně možnosti prodeje antikoncepce, o kterém hovořila Evropská komise a víme, jak na to zareagovala vláda. Vláda v podstatě zareagovala a tím způsobem, že takovýchto nouzových situacích tyto eh, tabletky den poté prostě nemohou být prodány bez eh, receptu. A to i v případech, kdy šlo o znásilnění a to i vlastně ve dnech, kdy v podstatě není možné dostat se na, eh, k běžnému ginekologovi, ginekologovi a tímto způsobem se v podstatě tady úplně zavírá ta možnost dosažení této pilulky. Takže to i v této dnešní době. A co se týče v postupu, protože ano, dochází i k dobrým věcem. Takže například ve Francii až do 18 lidé mají právo na bezplatnou zdravotní péči i v oblasti reprodukční a od roku 2016 Dokonce je poskytovaná eh, konzultace, anonymní konzultace pro dívky 15 až 18 let. A ve Švédsku je to pro dokonce skupiny žen až do 26 let. To znamená, že i v této věkové kategorii 21 až 26 let v podstatě tady existují, řekněme, dotované, eh, dotovaná antikoncepce. A ve Francii právě bylo přijato nové opatření, v rámci něhož mladiství si mohou tedy pořídit antikoncepci a to zcela anonymním způsobem. A, eh, a jak říkám, anonymně, to znamená, ani nemusí předkládat eh, svůj občanský průkaz. To znamená, že vidíte, jak široké je to rozmezí a jak velké jsou rozdíly mezi různými členskými státy. Ve Švédsku vám tuto antikoncepci poskytnou na základě předložení občanského průkazu, identifikační karty, ale ráda bych ještě řekla něco o dalších opatření, která byla přijata ve Francii je antikoncepce zdarma pro mladé ženy, ale také pro ženy, které si nemohou dovolit takovéto náklady. To znamená, že tyto ženy dostávají speciální dotace, v rámci níž mohou na antikoncepci dosáhnout. V Portugalsku existuje také opravdu pře, přístup zdarma pro všechny, pro všechny e, ženy. A já chci tady eh, ještě zdůraznit a zopakovat to, co říkal Žižel. My opravdu doufáme, že i nadále tady bude existovat eh, zásadní podpora pro plánované rodičovství a to i finanční, protože je to opravdu velmi nutné. Děkuji, děkuji vám, kolegyně. A v tuto chvíli bude hovořit Máš Mondial de Femme, která se také přihlásila o slovo, to znamená Mezinárodní pochod žen a je tady také místo předsedkyně tedy této této francouzské mluvící organizace. Děkuji. Bonjour à tous et à toutes. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Naším cílem je samozřejmě zabránit především a bojovat proti násilí máme zastoupení asi v 61 zemích. Já jsem skutečně velice ráda, že mohu vystoupit eh, v tomto vašem slyšení, které se týká rodičovského plánování a zároveň antikoncepce. Je to právo v oblasti rovnosti, ale zároveň tím bojujeme proti násilí páchanému na ženách, protože tělo ženy samozřejmě je s tím spojeno, ženy jsou paradoxně kulturně i ekonomicky diskriminovány, mnoho negativních dopadů to má na jejich soukromý život, profesionální život, finanční život, materství je obrovské štěstí samozřejmě, ale pokud je tam jakékoliv omezení, dojde tam nějaké dominace fyzického nebo psychického charakteru, tak je to opravdu šílená situace. Ženy by neměly otěhotnět, pokud si to nepřejí. Musíme říci, že odpovědnost v této oblasti, pokud jde o antikoncepční prostředky, to se většinou um, schrnuje na zodpovědnost žen, což je rovněž nerovností podle našeho názoru. Musíme tomu čelit v zemích, kde existuje rodičovské plánování, jsou nechtěna těhotenství um, i z jiných důvodů, nejenom protože zde není uh, antikoncepce. My samozřejmě eh, nechceme, aby ženy měly omezený přístup ke své budoucnosti, vůbec k mm, kontrole nad svým životem, například různý, různý tlak, nátlak ze strany mužů, ne, nepoužívání kondomů, víte, jakým způsobem, nebo ta čísla ohledně násilí páchanem na ženách, násilňování, ta jsou opravdu šílená. Proto si klademe mnoho otázek. Pokud antikoncepce v Evropě, její využívání roste, proč potraty rovněž eh, jsou v některých zemích kriminalizovány? Proč by eh, tyto záležitosti se měly řešit právním způsobem, když vidíme, že ženy trpí diskriminací, tak jak to mm, eh, hovoří zpráva OSN, e, dokonce i v zemích EU. Ženy mají sice stejná práva na papíře, pokud jde o zdraví a integritu, kromě oblasti sexuálních záležitostí. Pra, proto to pro nás, pro naše organizaci není akceptovatelné. Je důležité, aby došlo ke změně mentality, abychom si uvědomili, že skutečně eh, je že toto, považuje, že toto považujeme za institucionalizovaný trestný čin proti eh, ženám. To, že z toho mm, že, ženy odmít, eh, že se jim odmítá přístup k potratům, ženy umírají dále. Eh, to vede samozřejmě k pokoutním potratům, dokonce i u nás v Evropské unii. Pokud ženy budou nuceny k materství, ráda bych vám připomněla to, že kromě deformace fyzického charakteru nebo hormonálním problémům to vede k různým jiným e, záležitostem a problémům. Víte, že to vždycky může znamenat i e, zdravotní problémy, které mohou vést k úmrtí ženy často jsou to ženy, které zůstávají sami, musí se věnovat výchově svých eh, dětí. Mm, to vidíme skutečně poslední mnoho desetiletí a to je rovněž důsledku diskriminace eh, vůči ženám. Evropa hraje velice důležitou roli, pokud jde o uznání rovných práv mužů a žen v oblasti zdravotnictví, integrity, mm, determinace a váš výbor je průkopníkem této oblasti. Rezoluce z, z, z září letošního roku je velice dobrým základem v tomto ohledu. Přístup k um, těmto prostředkům je ale na zodpovědnosti jednotlivých členských států a naší roli je dekriminalizovat eh, tuto problematiku a přístup k reproduktivnímu a sexuálnímu zdraví musí být univerzálním, tak abychom pokro, abychom, abychom um, zlepšili tu situaci v zemích, které zaostávají. Například v Mal- na Maltě nebo v Polsku, Maďarsku, Irsku je přístup k potratům omezen, dokonce může být spochybněn, jak víme. Na Maltě to vůbec není možné. Víme, že eh, v Itálii jsou to zase problémy, eh, eh, které se týkají mm, výhrady svědomí a tak dále, nebo v Belgii do, do, dokonce se hovoří o tom, že by embrya již měla mm, dostat určitou právní identitu a tak dále. Čili samozřejmě to rovněž komplikuje přístup k potratům i v Belgii. Zde mám příručku, která je k dispozici v francouzštině i angličtině. Samozřejmě že eh, to je propojeno i s určitými politickými eh, záležitostmi, eh, kde se preferují například náboženská práva nad občanská práva. Čili my skutečně ráda bych vám zdůraznila právě tyto body, které my požadujeme v Evropě. Ve čtvrtek v celé Evropské unii proběhne obrovská demonstrace i zde před Evropským parlamentem 18 hodin 28.9. budeme žádat dekriminalizaci přístupu k potratům v celé Evropské unii. Přístup eh, k eh, těmto prostředkům je základním lidským právem a zároveň chceme, aby lidé měli přístup k rodičovskému plánování a aby to bylo rovné pro všechny ženy celé Evropské unie. Dále je to sexuální vzdělávání, různé kampaně, zvyšování povědomí v této oblasti i právo na umělé oplodnění a tak dále. Dále samozřejmě i techniky, které se týkají potratům, by měly být dostatečně známy pro všechny zaměstnance zdravotnických zařízení a e, měly by poskytovat všechna zařízení, všechny tyto možnosti, včetně umělého přerušení těhotenství. A úplně poslední žádost, paní předsedající, počítáme s tím, že budete tlačit na členské země, aby harmonizovali směrem nahoru všechny tyto prostředky, pokud jde o přístup potratům, aby všechny ženy, které žijí ve Evropské unii, unii měli toto základní lidské právo eh, na své zdraví a na určitou eh, autonomii. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme za toto vystoupení a nyní zahajuji diskuzi na diskusi máme, milí kolegové, kolegyně, asi tak 10 minutek, protože v 18.00 budeme hlasovat, takže tím zahajuji diskusi a pan Gerike bude první, poté paní Petir, Björk a pan Martin. Prosím, takže pan Gerik bude první. Každý bude mít dvě minuty maximálně. Uh, give me four minutes because... Děkuji. Ale dejte mi čtyři minuty, prosím, dejte mi čtyři minuty, protože já to nejsem schopný do dvou minut eh, schrnout. Hovoříme tady o plánování rodičovství. Já když jsem poznal svou ženu, tak jsme chtěli mít spolu sedm dětí. Eh, moje žena měla ale velmi těžký porod, takže jsme se rozhodli pro čtyři děti. A eh, máme tři děti v pěstonské péči. Takže tady šlo o e, debatu mezi mužem a ženou a mezi plánováním rodičovství. Myslím si, že v tuto chvíli máme několik opravdu velmi šťastných dětí a to je přesně to, co musí být jádrem plánování rodičovství. Myslím si, že tady hovoříme o jednostranosti. Když slyším o IPPF, že je třeba hovořit pouze o antikoncepci, hovoříme tady o International Planned Parenthood, e, tak tady hovoříme také o jiných iniciativách, které jsou spojeny Genesis a PPA. A já mám pocit, jako kdyby v tuto chvíli se jednalo o nějaký hospodářský subjekt, aby jako kdyby tady vůbec neprobíhala žádná debata, jako kdyby tady šlo pouze o nějaký hospodářský systém. V rámci něhož prodáváte buď to potraty, anebo antikoncepci, když bych to chtěl schrnout. Ale v Africe máme opravdu velmi různé africké státy, které trpí vysokou úmrtností eh, rodiček. Sierra Leone například. Eh, eh, ve Sierra Leone bylo zlegaliz, byly zlegalizovány potraty a všichni si od toho slibovali, že umrtnost eh, rodiček bude nižší, ale není tomu tak. V Egyptě je potrat zakázán nejen z důvodu náboženského a tady je Egypt v umětnosti rodiček na daleko nižším místě v tom světovém eh, žebříčku. To znamená, eh, hovořit Eh, o potratu o, jako o tom v podstatě jediném možném řešení, no nevím. Eh, ano, jsem muž, ano, jsem muž, ale teď existují přece ještě jiné možnosti, jak se chránit. Eh, já nevím, můžeme třeba že nám darovat teploměry, přece tady existuje ještě tato možnost. Teď přece ženy mají jenom tři až pět plodných dnů v měsíci ve chvíli, kdybychom i toto ženám vysvětlili, tak bychom možná něco dosáhli. Něčeho dosáhli, prosím, ale tady, tady v tuto chvíli hovoříme o nějaké ochraně. A to je antikoncepce. Nejsme schopni ukontrolovat AIDS v Africe, protože tady ty eh, mm, léčiva jsou příliš drahá. A teď v Africe chcete vlastně prodávat antikoncepci? Nebylo by jednodušší, kdybychom tam postavili nemocnice, aby neumíralo tolik rodiček a aby tímto způsobem mohlo probíhat efektivnější plánování rodičovství? Myslím si, že by to bylo daleko efektivnější, než podporovat potraty. Myslím si, že tady je třeba najít úplně jiné nové cesty. Paní Petěr, please, ale prosím, prosím, velmi krátce. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady budu potřebovat uh, asi o hodně času, protože tady v tuto chvíli zaznělo mnoho chybného. E, nenarozené dítě je lidskou bytostí od e, chvíle početí, to znamená, že má právo na život. Ta, ten neustálý tlak na potrat ve všech členských státech v podstatě nemá vůbec žádný základ v mezinárodním právu a jde také proti principu subsidiarity. Tento neustálý tlak na zákon dárce ve všech členských státech, to znamená rozšířit toto právo na potrat, není v souladu s ICCPR texty ani to není v souladu s eh, rozsudky Evropského soudního dvora pro lidská práva. To znamená, že tady neexistuje žádný, žádný základ v mezinárodním právu pro to, aby byly vykonávány potraty. Je to také článek 6 eh, eh, odstavec 5 ICCPR, kde se hovoří o právu eh, ve prospěch nenarozeného dítěte. Nenarozené dítě musí také požívat eh, práva stejně jako narozené dítě, i také v souvislosti s prenatální péčí. A v některých členských státech eh, existuje také velmi dobrý právní základ pro ochranu nenarozeného dítěte a jeho matky. Je třeba provést řádné hodnocení toho, jakým způsobem jsou chráněna práva nenarozeného dítěte. Evropský soud pro lidská práva tvrdí, že nenarozené dítě je součástí eh, eh, lidské rodiny. A proto ochrana nenarozeného dítěte není v rozporu s ochranou matky a je třeba zdůraznit, že e, potřebujeme opravdu investovat miliony a miliony eur do vzdělání e, žen, protože toto e, vzdělání jim pomůže. To znamená, nemusíme je tolik učit o antikoncepci. Já nechci, aby moje peníze byly používány na vzdělávací programy o antikoncepci. Já chci naopak pomoci těm ženám, které děti chtějí mít. Aha chci říci, že já chci, aby více investic bylo investováno do eh, plánování rodičovství, eh, do potratů i do eh, antikoncepce. To ty peníze, o kterých se tady hovoří, ty v podstatě nemají vůbec žádný dopad. To je opravdu kapka v moři. To znamená, že já bych byla velmi ráda, aby moji kolegové, až budou hlasovat o rozpočtu v příštím roce, aby vyvinuli daleko větší tlak, aby do těchto programů bylo investováno ještě více. A proto my musíme být tím vůčím výborem, protože pokud nebudeme tím vůčím výborem, tak jaký jiný výbor něco takového může podpořit. Děkuji tedy výboru DV za těch 20 milionů, ale pořád je to málo, potřebujeme daleko více. Ano, máme, v každém případě vám chci říct, že máte opravdu velmi silnou podporu v našem výboru. Někteří z nás eh, podporují tyto iniciativy nepouze na národní, ale také na mezinárodní úrovni. Já tady vidím zcela jasný vztah také se navyšujícími se pravomocmi žen a s jejich právy, protože dokud ženy tato práva mít nebudou, tak jejich zranitelnost bude stále větší a větší. E, dívky a ženy budou zranitelnější a nechtěné těhotenství je prostě mučení. A něco takového prostě v roce 2017 nemůžeme chtít a musíme udělat všechno, co je v našich silách, proto aby práva žen a dívek byla posílená. To znamená, že samozřejmě, samozřejmě jsou tady e, hlasy, které jsou proti. Nicméně já chci říci, že ta druhá strana je silnější. Hlavně mladí lidé. Mladí lidé chtějí hledat řešení a stojí za námi. Děkuji. Děkuji, paní Birk. Paní Mar- pan Martin, prosím. Oui, merci, madame la présidente. J'étais très zen en arrière. Děkuji, děkuji. Já jsem byl v takovém klidu na počátku našeho setkání a nyní jsem opravdu znervozněl, protože mám pocit, že zde taková konzervativní debata proti demokratickým právům, proto bych rád mému kolegovi dal jednu radu, dokonce například ehm, muži například by ne, nemuseli eh, masturbovat. To, to by nám například rovněž mohlo poté umožnit eh, uspořit tím, že si nebudeme kupovat žádné um, teploměry. Čili Víte, já si myslím, že eh, je zde ještě jedna otázka, kterou, kterou bych rád eh, se obrátil na eh, komisi. Je zde iniciativa, kterou Dánsko, Belgie a jiné země Eh, iniciovali, proč zde například nemáme dostatečné prostředky v této oblasti pro přístup k potratům, například je proto, že Trump se rozhodl neinvestovat do těchto prostředků v rámci OSN. Víte, Evropská unie by měla hrát mnohem důležitější roli v tomto ohledu, měla by tlačit na členské státy, aby kompenzovaly eh, tyto nedostatky v rámci rozpočtu, protože ženy v Evropské unii a zároveň na celém světě by měly mít přístup ke k těmto prostředkům antikoncepce, proto bych se rád zeptal, jak je na tom komise, jelikož to byl váš program, který jste iniciovali. Děkujeme, paní Mlinár má slovo. Ano, děkuji. Já bych nejprve rovněž chtěla podpořit to, co říkala kolegyně malinberg. Do velké míry podporuji nutnost informovat, lidi o možnostech eh, antikoncepce, o různých prostředcích, protože je noční murou, pokud nějaká žena nechtěně otěhotní, neplánovaně otěhotní. A já nechci, aby to někdo musel procházet, toto, tuto zkušenost. Pak mám ještě jednu konkrétní otázku na komisi. Když chceme dosáhnout eh, cílu udržitelného rozvoje, tak tam je součástí toho je i jsou i cíle ohledně antikoncepce. Já jsem se zúčastnil také jedné, organizace, eh, jedné konference OSN. Vím, že jsou také velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Chci se zeptat, zda komise plánuje nějaký, mm, nějakou ucelnější mm, přístup k této věci. A zda také komise pracuje i s Světovou zdravotnickou organizací, s Evropským eh, orgánem na, tomu, na tom tématu sexuálního a e, reprodukčního zdraví pro to období 2000, do roku 2021. Děkuji nyní paní Tienke. Děkuji paní předsedkyně. Já vidím, že zde vidíme ukázku toho, jaký problém je v této věci, v této diskusi, že opozice v těchto věcech je, existuje i zde v Evropském parlamentu, ale musíme si říci, že bojujeme za ženská práva, za lidská práva a ta troška nějakého odporu nás nezastaví. Rovněž mi dovolte jednu otázku na komisi, už na to upozornil kolega nebo kolegyně. Myslím si, že pokud eh, že vystupovat eh, jménem Eh, reprodukčních a sexuálních práv je dobré, ale chci se zeptat, zda tam ještě budou přiděleny nějaké další prostředky, protože ty prostředky nejsou dostatečné, vidíme to v těch číslech. A Evropská unie je největším dárcem rozvojové pomoci. Měli bychom na sebe vzít větší díl odpovědnosti a měli bychom eh, to učinit tím spíš, že vidíme, že ten poměrně malý počet eh, nebo malá, malý objem rozpočtu činí obrovský rozdíl v těch eh, eh, životech eh, dívek a žen a měli bychom za to bojovat právě v okamžiku, kdy ty peníze jsou ohroženy. Dobře, děkuji, takže teď bych poprosila o odpovědi a prosím, omezte se všichni maximálně na dvě minuty. Takže nejprve pan Makler. Ano, bude to obtížné. Zaprvé musíme jasně rozlišovat mezi plánovaným rodičovstvím a mezi interrupcemi. Není to jedna e, stejná věc. A jde o to, že ta, ta jedna věc může zabránit té druhé věci. Pokud e, budou zde lepší možnosti plánovaného rodičovství, tak by to mělo vést ke snižování nechtěných otěhotnění a tím pádem by se snížila i poptávka po interrupcích. My rozhodně nepovažujeme interrupce za možnost anti, za prostředek antikoncepce. A také i v souladu s příslušnou konferencí e, Evropská unie nechce diskriminovat e, poskytovatele v některých zemích jsou interrupce legální, v jiných nikoli. Je důležité všechny podpořit. Nesmí být nikdy interrupce proti zákonu v, tom, v, té, v té zemi. Je důležité, aby interrupce byly prováděny bezpečným způsobem, protože zatím je to tak, že 200 tisíc žen, více než 200 tisíc žen umírá tím, že jim ta interrupce byla provedena nějakým ne zcela bezpečným způsobem nebo umírá na nějaký navazující problém. Takže otázka, zda Evropa chystá nějaký komplexní, koherentní přístup. My vedeme diskuse s členskými zeměmi a ukazuje se, že také každá ta země má na to jiný názor. Je to trošku, ta diverzita názorů je podobná jako zde. Nicméně je zde akční pro, ten akční plán, který podepsaly všechny členské země. Rovněž se to stalo i součástí AKY, které uplatňujeme a to zcela jasně brání lidská práva a právo každé ženy svobodně se rozhodnout v otázkách eh, reprodukčního zdraví a to znamená, tam do toho spadají i možnost plánovaného rodičovství. Dále zastáváme nebo chceme, chceme více prostředků, bojujeme za to v členských státech, ale to už je pak zase eh, otázka jednotlivých členských států, jak se staví k té možnosti dávat na ty věci více prostředků v rozpočtu. Ale jak už jsem říkal v úvodu, jsou eh, součástí našeho přeskumu v polovině období, eh, provádíme revizi všech programů, Eh, jak zlepšit přístup k plánovanému rodičovství a k podobným službám, které mají sloužit ženám a dívkám. Děkuji, není paní Danekr. Děkuji, já budu velice, velice stručná. Chci pouze říci, jak už řekl pan Palor, ten akční program, který byl eh, schválen v roce 1994, byl takový základní eh, výchozí bod i také pro UNFPA. Chtěla bych pouze zopakovat, že plánované rodičovství je základním lidským právem. A možná bychom měli znovu podtrhnout, že pokud e, získají ženy přístup k rodičovskému e, plánování rodičovský, tak se může snížit umrtnost matek o třetinu a umrtnost kojenců o 20%. A pokud to všechno sečteme dohromady, tak můžeme říci, že plánované rodičovství je zásadní k tomu, abychom dosáhli i těch cílů rozvojového, pardon, cílů udržitelného rozvoje. Ano, já bych chtěla říci, že bylo skvělé, že vidíme podporu k rovnosti mužů a žen a také k tomu, aby ženy mohly uplatňovat svá reprodukční a sexuální práva. Je jasné, že ženy musí mít svobodu v uplatňování těchto práv, musí se mít možnost se rozhodnout. A velice ráda jsem slyšela, že Evropská komise učinila určité závazky, že, že má určité cíle a chtěli bychom, aby to bylo v celé Evropské unii. Také je zde e, akční plán, který se týká těchto práv a tento akční plán e, už schválili všechny členské státy s výjimkou některých z nich. Některé měly určité výhrady, ale ukazuje se, že v, těch, v této věci panuje obecný evropský konsensus. Děkuji. Nyní paní Cecilia Mastrom. Ráda bych poděkovala všem poslancům, kteří podporují naše cíle v tomto ohledu. Pokud je o mezinárodní legislativu, WHO hovoří o tom, že přístup k potratům je základním lidským právem a k vám, vážený pane, to usnesení se září, z 2. září hovoří, Evropského parlamentu hovoří o tom, že nucené těhotenství znamená degradaci postavení žen, čili skutečně legislativa zde je k dispozici. Není pravda, že legislativa nebo vůbec legislativní postupy v tomto ohledu nám chybí. Paní, paní Záborská ještě k tomu, ano, já bych velice ráda poděkovala paní předsedající. Víte, já jsem chtěla vystoupit. Ale moje poznámka se spíše týkala organizování našeho setkání skutečně není vhodné, aby jsme na našem programu měli tak důležité téma a umožnili hostům vystoupit déle než 45 minut a pouze umožnili poslancům vystoupit v průběhu deseti minut. Víte, já jsem byla na vašem místě v předchozím volebním období a skutečně proto mohu říci, jak jsem se opravdu snažila vždycky dát dostatečný čas pro reakce eh, ze strany eh, poslanců, takže děkuji a eh, mé vystoupení si ponechám na příště. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat našim panelistům za to, že se zúčastnili dnešního slyšení. Děkuji a přeji vám mnoho úspěchů. Yeah.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 Eh, Milí kolegové, kolegyně, posledním bodem na našem dnešním programu je bod číslo 8 a to je hlasování. Nejprve je to rozpočet Evropské unie pro finanční rok 2018 eh, všechny části tohoto rozpočtu, takže vás poprosím, abyste si připravili své hlasovací karty. Naší zpravodajkou je paní Barbara Matera. Začínáme hlasovat. Pětka, kdo je pro? Pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Šest, pro? Proti? Zdrželi se. To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se, říká paní předsedající. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmička. Ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička. Kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka pro, proti, zrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zrželi se, přijato. Čtrnáctka pro, pro. Takže ještě jednou, kde je pro, proti, zrželi se, tak já skutečně nevím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 4. Pro, proti, zdrželi se, já myslím, že jsme to schválili, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní o celém návrhu stanoviska v, pozměněné formě elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji, blahopřejeme zpravodaji zpravodajce i všem stínovým zpravodajům. A dalším bodem je to zpráva o evropském občanství pro rok 2017 posílení práv občanů v Unii demokratické změny. Spravodajkou pro naše stanovisko je Angela Valena. Zahajuji hlasování. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Desítka pro, proti, Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to? Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Paní předsedkyně se omlouvá. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Já vůbec nevím, co se se mnou děje. Takže kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka vedou částek. První část, kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ještě jednou to ověříme. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka. Ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacet jednička pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 28. ve třech částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. V pěti částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro. Proti zdrželi se přijato. Třetí část pro ale na našem seznamu tam byla lingvistická změna nejprve. A to bylo v té první části, jestli... Ano, máte pravdu, ano. Ano, tam jsme hlas... o tom jsme hlasovali. Chcete o tom hlasovat ještě jednou? Ne. Já myslím, že jste se o tom nezmínila, že to byla ta lingvistická úprava. My jsme hlasovali pro tu první část. Takže já nevím, jak to tam je s tou lingvistickou úpravou. Milí kolegové, my nemusíme o té lingvistické úpravě hlasovat, ale, ale o té první části jsme hlasovali, ale já si myslím, říká kolega, že jsme to neudělali správně. Chcete teda hlasovat ještě? No dobře, dobře. Takže 29. První část. Ne o lingvistické jazykové úpravě, pouze o té první části. Prosím, kdo je, pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře, dobře, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka. Ve třech částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se přijato. Chcete to ověřit? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. A sedmička pro, proti, zdrželi se, Přijato. Děkuji vám, říká paní předsedající, děkuji zpravodajce, stěnovým zpravodajům. A příště se uvidíme 10. října v 9 hodin ráno a budeme mít celodenní schůzi 10.10. 10. Děkuji všem poslancům, poslankyním, všem účastníkům a zároveň moc děkujeme tlumočníkům a přejeme hezký večer.